skupiny EPPD a skupiny eh, Progresivní aliance sociálních demokratů jsem dostala požadavky na jmenování do výboru a delegací. Bude to uvedeno v, zased, v protokolu z tohoto zasedání. Pokud před schválením zápisu neobdržíme žádné námitky, pak to bude schváleno. Eh, pokračovat bude toto zasedání zítra 11. března od 9.